4 jednacího řádu k návrhu nařízení Rady o vlastních zdrojích společenství. Máme zde několik řečníků, kteří se přihlásili a nejdříve tedy pan Atvi, předseda výboru pro eh, rozpočet, na tři minuty. Question of order. Sorry, Tady technická poznámka. Jde o žádost o použití naléhavého postupu a chtěl bych pochopit tři otázky. Během tří týdnů během tří týdnů vyjednávání o návrhu rozpočtu na roku 2015 a opravném rozpočtu 2015 byla rada eh, mobilizována touto otázkou. A to tak, že se vůbec nedokázala vyjádřit eh, o eh, dojednání a za těchto podmínek tedy nebylo možné dojít k dohodě. To znamená, že tato otázka zcela zablokovala inteligenci eh, celá, eh, celé rady. U příležitosti eh, tohoto postupu komise navrhla přiřadit 420 milionů euro k dalšímu použití, ale ne proto, aby byly zaplaceny eh, ještě nezaplacené faktory, ale aby je mohly využít členské státy EU. Chtěl bych tedy říci, že v této oblasti eh, je veliký rozdíl mezi retroaktivitou a naléhavostí a to je věc, o které musíme rozhodnout. My jsme si ale rozhodli pro retroaktivitu a proto nevidíme žádný důvod pro naléhavý postup. Eh, to byly mé otázky ohledně porozumění, které jsem chtěl položit. Děkuji vám. Eh, eh, já se omluvám, neviděl jsem vás. Eh, máte tady slovo. Paní předsedající, máme zde problém, které, který spočívá v tom, že poslanci se nemohou dostat do budovy eh, eh, vůli eh, velkým frontám, tedy zácpám na silnicích. Takže nejde o to, že by lidé bojkotovali tuto schůzi, ale prostě se sem nemohou dostat. To je velice zásadní poznámka. Ano, děkuji vám, ale myslím, že tady máme poměrně hodně poslanců a další se právě plynule dostavují. Eh, pane Tarabelo, chcete něco říci? Paní předsedkyně, chtěla bych vás eh, ujistit, že zástupci sociální demokracie eh, nespí déle než ostatní a že všichni ještě dorazí. To jsem vám chtěla ještě říci, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám za to, že jste mě ujistil. Eh, my eh, budeme pokračovat v proslovech k tomuto hlasování. Máme ještě dva spolu zpravodaje a já dávám slovo na minutu panu Deprý. Paní předsedkyně, eh, Rada žádá o naléhavý postup tak, aby bylo možné ze strany členských států uskutečnit určité eh, platby eh, na základě pravidel, které přijali. Naléhavý postup však neznamená, že bychom měli usnadnit platby členským státům, i když někteří toto kritizují. Jde o stanovení a odsouhlasení rozpočtu na rok 2015, tak tak abychom mohli také eh, splnit priority, které jsme stanovili. Naléhavý postup eh, znamená, že chceme přejít eh, opravný rozpočet, který je nezbytný pro stabilizaci Eh, faktur a účtů, které je nutné vyrovnat ke konci roku. Eh, to je 30 miliard euro. Je dnes naléhavé také eh, dohodnout se o několika letém rozpočtovém plánu, tak, aby bylo možné také snížit objem závazků k placení, tak, aby bylo možné také vyrovnávat jednotlivé účty. Rada tedy žádá žádá o naléhavý postup, ale není to oprávněné. Já se domnívám, že je nutné naléhavě požádat radu, aby se zabývala svými záležitostmi a úkoly a splňovala své povinnosti. Pan Levandovský nyní na minutu a půl jako spolu zpravodajce. Já bych tedy chtěl dodat ještě obsah a souvislosti tohoto, této žádosti o použití naléhavého postupu. E, parlament e, má skutečně naléhavou situaci a to je nedostatek prostředků na platby v současném rozpočtu, tak aby závazky, které jsme jako Evropská unie e, přijali, mohly být také pokryty. My jsme se kdysi eh, jednomyslně rozhodli, eh, usnesli na systému vlastních zdrojů společenství, ale podstatné eh, je také, aby všechny členské země včas dávaly prostředky, všechny ty, které byly dohodnuty. A tady je nyní, ne, nyní o to, abychom poskytli jakousi pružnost, jakýsi extra prostor pro manevrování některým zemím, které ale vůči nám se nikdy takto nechovají. My jsme ochotni jim poskytnout určité přizpůsobení eh, toho časového harmonogramu plateb, ale prosím ne naléhavě, ale rozumným tempem, eh, rozumným způsobem poněvadž tady skutečně jde o pověst evropských institucí. Ano, děkuji kolegové. My jsme si vyslechli názory eh, výboru pro rozpočet. Tak a kdo je nyní proto, eh, kdo chce nyní promluvit ve prospěch eh, rady? Vidím, že nikdo se nehlásí o slovo. A v tom případě dáme hlasovat o tomto, této žádosti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Žádost o použitelného postupu byla zamítnuta plénem parlamentu. Děkuji vám. A nyní máme na programu, kolegové, ještě prosím vás, eh, kolegové, bude pokračovat debata. Pokud chcete opustit jednací sál, tak prosím tiše a s ohledem na pokračující debaty. A my nyní budeme pokračovat otázkami k ústnímu zodpovězení na radu a komisi eh, k zaměstnanosti a sociálním aspektům ve strategii Evropa 2020. A já dám jako první eh, slovo paní Uvskok na pět minut. Yes, you have the floor. Máte slovo.